překážky eh, vůči tomu, aby se mohl zhostit své úlohy eh, poslance parlamentu a že jeho právní eh, postavení je slučitelné s touto úlohou, mm, tak bude zde přijat. Ehm, rovněž vás chci informovat, že v souladu s článkem 3, odstavci 3 a 4 právního výboru od 1. února pana Marka Demes Makera ehm, a e, předkládám tento mandán vám k posouzení. Jsou námitky? Ne. E, tímto je tedy platnost tohoto mandátu potvrzena. Paní Marta Andrá se mi sdělila, že od 25. února už nebude e, členkem frakce Evropa svobody a